Mes la Kolegové, naše jednání je zahájeno. Socialistická skupina se k nám připojila, takže jsme připraveni pro hlasování. Doufám. Doufejme. Během doby, kdy se připraví naši zpravodajové, a mezi tím, než dorazí poslední opozdilci, a mezi tím, než si každý ověří, že má svoji hlasovací elektronickou kartu, elektronickou kartu, a mezi tím, když si každá politická skupina ověří, že má dostatek voličů, ale ne příliš mnoho voličů, tak mezi tím bych chtěl přivítat mezi námi pana Ačerno Náše, omlouvám se paní Aža Donáš, opravuje se pan předseda, která je předsedkyní rozpočtového výboru Kosovského parlamentu která nás poctila svojí přítomností v parlamentu a dozvěděla se prostřednictvím pana Reimera Böga, že máme toto zasedání a proto si přála účastnit se jménem našeho rozpočtového výboru, paní předsedkyně, drahá kolegyně. Vítám vás, jsme velice poctěni návštěvou této delegace. Děkujeme mnohokrát. Děkujeme za vaši přítomnost a mnoho štěstí do budoucnosti Kosova. Drazí přátelé, v souladu s tím, co jsme rozhodli dnes dopoledne hlasování. Pan Gajer přichází. A začneme okruhem 1b. Máte všichni svoji hlasovací tabulku? Comme, comme les années précédentes. Voilà, voilà. Tout le monde a son, tout le monde a son tableau de vote. Est-ce qu'on peut... Všichni svoji hlasovací tabulku. Můžeme začít, takže kategorie 1B je to strana 88 mé dokumentaci. Myslím, že máme všichni stejnou verzi. Takže 88, strana 88 anglické verzi. Faut voter ça Euh, oui, les avocats de Salon, oui, c'est un amendement assez Non, non, ça oui. c'est le... Alors, on commence par l'amendement 41. Takže 41, 25, pan Hartong, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Další řádka. Tam máme řadu pozměňovacích návrhů, které nejsou stejné, takže budeme nejdříve hlasovat o 400-500. Spravodaj je pro, kdo je pro. Pozměňovací návrh 405, kdo je proti. Děkuji. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže eh, návrh 405 a ty další čtyři pozměňovací návrhy, které jsou stejné, jsou přijaty. A nyní Evropský sociální fond. Začneme návrhem jedna, autor pan Hartong. Ne, promiňte, říká, opravuje se pan předseda. První návrh 4126, pan Hartong. Zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti, děkuji, kdo se zdržel, zamítnuto. Druhý je stažen. Návrh 751, to je rezerva, o to budeme hlasovat později. Nyní budeme hlasovat o 1011. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Děkuji. Eh, kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Je zamítnuto. 423, zpravoda je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Socialisté jsou izolováni. 714. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Stejná většina. Zamítnuto. A nyní se vracím o, na 751, to je rezerva, 751, to je návrh zelených. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Takže paní Vertman, kdo je proti? Ostatní. Kdo se zdržel? Takže rezerva je zamítnutá. A nyní budeme hlasovat o 47.55. Jsou to komentáře, připomínky. 47.55. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Připomínky jsou přijaty. A nyní 4776. Tady máme komentář, ale máme také ústní návrh ze strany pana Šuriana. Ten vám byl rozdán. Improvements in child care to enable children to live in a family environment Le reste sans change. To je tedy uh, anglická verze tohoto návrhu. A zbývající část zůstává nezměněna. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Myslím, že je to spíše zamítnuto, ale ověříme si to. A vyzkoušíme, zda to funguje. Hlasování je zahájeno. Dívám se na koordinátora EPP. Mám právo hlasovat? Ano. Hlasování je zahájeno. Takže hlasujte. Hlasování je ukončeno. Hlasování je ukončeno, jedna osoba nehlasovala. A výsledek hlasování 18 pro, 18 proti. Návrh je zamítnut. Výborně. Takže otočíme stranu. Eh, dva první návrhy, 45.19 jsou, a druhý návrh stejný je stažen. Nyní 41.27, pan Hartong autor, zpravodaj proti, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je zamítnut tento návrh. Další, to je rezerva, o tom budeme hlasovat později. 424, zpravodaj je proti, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Ty další dva následující návrhy 934 a 4687 z hlediska připomínek představují spíše odůvodnění než komentář. Podle mého názoru eh, se o nich nemusí hlasovat, je to vlastně prezentace. A musíme předložit ta čísla k hlasování? Ano, jsou tam čísla. Takže budeme hlasovat o návrzích, které vlastně pokračuješ do konce této stránky až do návrhu pana Morganty a tam se jedná o stejná čísla. Zpravodaj je pro. Kdo je pro tyto návrhy? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Nikdo. Takže celá tato skupina návrhů až do konce je přijata. A nyní přejdeme na další stranu. 41.28. Ne, promiňte, opravuje se pan předseda. Teď jsem nucen se ještě vrátit zpátky, protože 751. to je vytvoření rezervy, to navrhli zelení, climate change. Takže 751. Zpravodaj je proti. Kdo je pro tento návrh? zelení a paní Vertman, kdo je proti. Široká většina, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Takže nyní přejdeme, stále se jedná o Evropský sociální fond, ale te, te, nyní se to je, nyní se jedná o technickou pomoc, operativní 4128. Kdo je pro, kdo je proti, děkuji, kdo se zdržel, zamítnuto. 4581. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 42. Výbor pro ženy. Spravodaj proti. Kdo je pro? Socialisté. Kdo je proti? Všichni ostatní jsou proti ženám, říká pan předseda. Zamítnuto. Takže nám zbývá Zbývají nám komentáře a při následující eh, návrhy tam je stejný komentář a zpravodaj je pro. Kdo je pro? 394 a další návrhy. Kdo je pro, kdo je proti? Proti. Sedm hlasů. Liberálové zvláště. Kdo se zdržel? Děkuji. Takže tyto návrhy jsou stejné a jsou přijaty. A nyní se dostáváme k následující kapitole. A zde máme také několik stejných návrhů až do konce stránky, takže 354. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Nikdo. Tyto návrhy jsou přijaty. A nyní se dostáváme k Fondu pro regionální rozvoj. 92 strana. Nejdříve návrh pana Hartonga 4174. Kdo je pro? Kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 4520. Tento návrh byl stažen. Dále máme tři následující návrhy, to jsou rezervy, tvorba rezerv, o těch budeme hlasovat později. Nyní bychom měli přejet, přejít na 573. ALDE, to je jako 4860. Spravda je proti, kdo je pro? 3. Kdo je proti? Mnoho hlasů, kdo se zdržel? Jeden hlas. Tyto návrhy jsou zamítnuty. A nyní návrh 715. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Socialisté. Kdo je proti? Většina. A tudíž návrh je zamítnut. A nyní se vrátíme k, 700, k 751 to je mm, tvorba nových rezerv ze strany zelených pro climate change. Kdo je pro? Zelení. A paní Bertman, kdo je proti? Většina. Kdo se zdržel? Takže 751 je zamítnuto. Pak tady máme dvě stejné rezervy. 561 a 48, 46. Pravda je proti. Kdo je pro? Liberálové, tedy někteří liberálové. Kdo je proti? většina, kdo se zdržel. Takže tyto rezervy jsou také zamítnuty. A nyní teď se dochá, eh, dostáváme 47,62 návrhu, 47,62. Kladu si otázku, zda bychom měli hlasovat o komentáři k 47,62. Spravodaj říká spíše ano, Autorem je pan Lašlo Šurian. Přejete si o tom hlasovat? Předpokládám. Zpravodaj je pro tento návrh? Ano. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní se dostáváme k následující kapitole. Opět pan Hartong 4175 návrh. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 45.21 je stažen. 42.73. Autorka paní Andreasen. Kdo je pro? Dva hlasy. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Zamítnuto. 45.22 je stažen. Pan Vandalen stáhl všechny pozměňovací návrhy, ne všechny. 751 to budeme dělat později, protože to je rezerva. Ale všechny návrhy na konci této stránky jsou stejné. Stravoda je pro, takže 360, kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Tři. Kdo se zdržel? Děkuji. Takže návrhy jsou přijaty až do konce této stránky. A nyní se vracím k 751 ze strany zelených, to je stejný návrh ohledně tvorby rezerv pro climate change. Zpravodaj proti, kdo je pro? Zelení. A paní Vertman, kdo je proti? Stejná většina. Zdržel se? Nikdo. Zamítnuto. A nyní přejdeme na následující kapitolu. Stále je to Fond pro regionální rozvoj 4176, autor pan Harton, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti. Děkuji, kdo se zdržel. Zamítnuto. 4523 bylo staženo ze strany pana Vandalena, 4760 je stažen také. A nyní se obracím na autora, na pana Lašlo Suriana. Lašlo, vy jste stáhl celý návrh nebo jenom komentáře? The whole is withdrawn. Všechno. Dobře, takže nemusíme hlasovat. A nyní budeme hlasovat o 362. To je stejné jako tři následující. Zpravodaj je pro, kdo je pro. Děkuji vám, kdo je proti. Tři, kdo se zdržel. Tyto návrhy jsou přijaty. A nyní se dostáváme na stránku 91. A máme tady následující kapitolu. 4176. Autor pan Hartog, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel? Je zamítnuto tedy. Dále zde máme pouze návrhy v podobě komentářů u této rozpočtové položky. Takže nejdříve budeme hlasovat o 361. Zpravda je pro. Zpravda je pro. Kdo je pro? Jsou to komentáře. 361, kdo je proti? Jeden hlas, kdo se zdržel, přijato. Pak budeme hlasovat o 366. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Liberálové a pan Harton. Kdo se zdržel? Děkuji. Takže většina konzervativci, takže většina je pro. To znamená, 536 je tím pokryt eh, v rámci tohoto hlasování a my můžeme přejít na 4759, o kterém je pan Šurian. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zelení a pan Harton. Kdo se zdržel? Návrh je přijat. 4785. Tento návrh je již pokryt 361. A říkají mi, že připomínky 4785 jsou pokryty v rámci hlasování o návrhu 361. Ano, všichni jsou spokojeni, pan Šurian je také šťastný, zpravodaj taky, všichni jsme obrovsky šťastní, říká pan předseda. Takže Eh, na ní odpadají ty pilotní projekty eh, na konci a podíváme se na následující stránku, to jsou stále pilotní projekty. Polovička hm, této stránky jsou pilotní projekty, takže my se dostaneme na rozpočtovou položku 130331. Je to eh, region Balského moře, technická pomoc a tak dále. Máme tady tři pozměňovací návrhy. kterých čísla byla stažena. Promiňte, říká pan předseda. 4904 návrh. Zde budu muset dát hlasovat o číslech, protože autor návrhu navrhuje stáhnout eh, tu změnu, která se týká plateb. Pochopil jsem to správně? No to znamená, že už tam není žádná změna eh, týkající se čísel. Eh, Anne, vous pouvez m'expliquer ce que... Anne, mohla byste vysvětlit to, co jde? Eh, já se pokusím to vysvětlit. Ten pozměňovací návrh hovoří o 2,5 milionech, to znamená 5 milionů plat 5, 5 milionů v platbách a 2,5 milionu, 2,5 milionů v, závaz, v závazcích a zpravodaj nakonec s naším řešením souhlasil. Oui, autrement dit. Ano, jinak řečeno, jestli jsem tomu dobře porozuměl, ohledně plateb, v návrhu rozpočtu máme 2 miliony 500 tisíc. Žádná změna. Toto číslo vás uspokojuje. Jste šťastná. Takže z hlediska čísel ty změny se týkají pouze těch komentářů. OK. Závazků, promiňte. Takže nejdříve budeme hlasovat o číslech a pak budeme hlasovat o komentářích. <laughs> Co se týče čísla 2 miliony 500 tisíc. Pravodaj je pro, kdo je pro. Děkuji vám. Kdo je proti? Tři proti, kdo se zdržel? Děkuji, přijato. Komentáře, které jsou stejné v těch třech návrzích, je to tak? Tam jsou stejné komentáře u těch tří návrhů. Nejsou stejné. Takže musíme postupovat návrh po návrhu. Ah. There is a compromise. Tady je kompromis, který spočívá v tom, že tam připojíme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 develop a more ambitious communication strategy of the European Union strategy for the Baltic Sea region, EUSBSR. Loa? <laughs> It is in writing. Je to tady napsáno, máte to tady, EUSBSR. Máte to v dokumentaci, garant. May I just clarify also that... Já bych chtěl jenom vyjasnit jednu věc. To znamená, že původní text od komise by měl zůstat. A v pozměňovacím návrhu pana Šuriana to vypadalo, že chce vymazat původní text, ale tak to není. Toto je dodatek k návrhu komise. Takže tento text předkládám k hlasování, je vypracován jako kompromis. A předkládám hlasování jako jako přídavek, jako dodatek k tomu textu komise. Souhlasíte s tím? Kdo je tady pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva hlasy. Kdo se zdržel? Nikdo. Takže přijato. A nyní můžeme hlasovat 41, 83, autor pan Hartong, kdo je pro? Pan Hartong, kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel? Zamítnuto. A nyní přecházíme přípravnou akci, otočíme stránku a dostáváme se na stránku 99 98 to byly pilotní projekty a na další stránce máme kohezní fond a tady máme tři stejné změny. 373, zpravda je pro, kdo je pro. Děkuji, kdo je proti. Děkuji, kdo se zdržel. Takže přijato. Teď další kapitola, strana 100. Stále je to kohezní fond. 47.23 je stažen. Další, ostatní následující, to je tvorba rezerv, k těm se vrátíme za chvíli. První návrh, to je 40.24 eh, paní Andersen. Kdo je pro? Dva, kdo je proti? Děkuji. Zamítnuto. Le 751, c'est la mise en réserve. 751, to je tvorba rezervy, to budou, eh, to, o tom budeme hlasovat později. 10, 19, to je návrh GUE, zpravodaj je proti, kdo je pro? GUE tady není. Kdo je proti, takže návrh je zamítnut. 574, zpravodaj je pro, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ne, promiňte, říká pan předseda, zpravoda je proti. Špatně jsem se podíval. Takže liberálové jsou tady zaangažováni, takže 4651 je zamítnuto. A nyní bude hlasovat 716, zpravoda je proti, kdo je pro? socialistická skupina, ostatní skupiny jsou proti, kdo se zdržel, takže návrh je zamítnut. A nyní se zase vrátíme na 562, to je tvorba rezervy. To je stejné jako následující. Zpravoda je proti. Kdo je pro? Liberálové. Ti to navrhli. Kdo je proti? Ostatní skupiny. Kdo se zdržel? Takže tyto dva návrhy, které jsou stejné, jsou zamítnuty. Jednalo se o rezervy. A nyní opět 751, návrh zelených, klimatická změna. Já myslím, že to bude stejná většina. Kdo je pro? Naši přátelé zelení. Kdo je proti? Paní Vertman samozřejmě. Ostatní, takže zamítnu to opět. A nyní nakonec této stránky se podíváme, tam jsou komentáře. Takže 756, kdo je pro? Zpravodaj je pro, děkuji vám. Kdo je proti? Takže uděláme si ještě ověření elektronicky. Zahajuji hlasování. Já se účastním tohoto hlasování, ale že by mi to zakázali. Hlasování je zahájeno. Ještě dva hlasy nedali kartu. Hlasování je uzavřeno. 15 pro, 22 proti. Tento návrh je zamítnut. A nyní budeme hlasovat o 367. Ten je stejný. Aha, ten je stejný, takže je zamítnutý také. A to řeší náš problém, takže se, se e, podíváme na přeshraniční spolupráci. 41.85, autor pan Hartong. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Pan Hartong, kdo je proti? většina. Kdo se zdržel, tento návrh je zamítnut. 168 AFET, zpravodaj je proti, kdo je pro? Tři hlasy. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Tento návrh je zamítnut. A nyní tím jsme dokončili kategorii 1b. Blahopřeji zpravodaj. 40% rozpočtu už máme vyřízeno. No, vypadá to jako nic, ale špatné to není. Bon, alors, nous passons... Tak a teď přejdeme ke kategorii 2 zemědělství. 67. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Vidím, že se rozdávají hlasovací seznamy. Máte všichni ten svůj? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Ale moc rukou se nezvedlo, nicméně víc jich bylo pro než proti. Tyto tři pozměňovací návrhy jsou identické a přijaté na dalším řádku 4308. Kdo je pro, kdo je proti? Zamítnuto. 68. Kdo je pro? Zpravodaj je pro. Proti? Zdržel se? Přijato. A to také vlastně pokrývá ty následující dva identické. Na řadě je e, pilotní projekt, takže teď dávám hlasovat o 996, což je identický pozměňovací návrh s 499. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kontrolujeme si to elektronicky. Hlasujeme o 996 a 499. Zahajuji hlasování. Hlasujte. Jeden socialista je tady navíc, takže jednoho poprosím, aby se tentokrát držel hlasování. Končím hlasování. Napětí 7 pro, 30 proti. Takže tomu už přestávám rozumět. Každopádně tento pozměňovací návrh je zamítnut, ale odsud, věřte, to nebylo jednoznačné při hlasování rukama, takže některé ruce jsou, zdá se, unavené. Je to minimálně pro středomoří do siesty. A teď programy pro nejchudší osoby 4266, pravoda je proti, kdo je pro, děkuji, kdo je proti, děkuji, kdo se zdržel. Nikdo není pro, dokonce ani ve e, frakci autora pozměňovacího návrhu. 4811, pravoda je proti, kdo je pro. Autor, kdo je proti? Bohužel většina takže návrh je zamítnut. Před námi je tedy hlasování o bodu, eh, pozměňovacím návrhu 803 před 97, eh, protože tento jde nejdál. Takže 803 zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A teď E, co se čísel týče, tak to pokrývá všechno až na konec této stránky, ale musíme se vrátit ke komentáři. Aha, jsou to jenom komentáře, takže už se o tom nemusí hovořit. Dobře, můžeme tedy přejít na další stranu e, k ostatním opatřením. A tady je pozměňovací návrh 69, který se zpravodajovi líbí. Kdo je pro, kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Návrh je přijat. 997 od GUE. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Většina proti. Návrh je zamítnut. 500 je e, identický, takže tež zamítnut. A teď 98, to je jenom vytvoření rezervy, takže e, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Liberálové a pan Hartong. Kdo se zdržel? Pozměňovací návrh je přijat. A teď sedmdesátka. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A následuje tous. Alors, euh, attendez, les bons chiffres sont ça. 255. Donc on commence par voter ça. Oui. Bon. Et on fait une sorte de vote. Alors, Madame le rapporteur, je, je parle souvent. Takže teď tedy, pane zpravodaji, kontrolujte, co říkám. Eh, tady mi radí, abychom nejprve hlasovali eh, o čísle 71, které se nachází na následující stránce. Pozměňovací návrh 71 O tom bychom měli údajně hlasovat nejdříve. A s číslem 255 milionů v závazcích. A platby rovněž, říká předseda. Je to tak, pane zpravodaji? Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 71. Jedná se o e, položku operační fondy pro organizace producentů a pozměňovací návrh navržený, předložený zpravodajem je 255 milionů. Všichni to pochopili, ano? Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Liberálové a pan Hartong, kdo se zdržel? Děkuji. Takže návrh je přijat. A teď jsme pokryli 47,27 tímhle rozhodnutím. Je třeba hlasovat o čísle 72 o pozměňovacím návrhu 72. Ne, omlouvá se předseda. Promiňte, jsou tady ještě poznámky. Musíme se vrátit o stránku zpátky. Jsou tady připomínky. U pozměňovacího návrhu 92.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 a dostal jsem protichudné indicie, takže teď 92 eh, a 93, to jsou pozměňovací návrhy, o kterých už nebudeme hovořit. Dobře. Ne, teď prozatím o nich nemluvíme. Teď budeme hlasovat eh, o, o těch připomí, o těch poznámkách kolem 71. Eh, Ta čísla už jsme odhlasovali. Giovanni? Já si myslím, že tady došlo k určité chybě v těch poznámkách, ten, tom textu, který byl rozdán, protože se tady hovoří o zvýšení o 75 a ono to je 175. Okay. Dobře. To je ten správný údaj. Jinými slovy, komentář k pozměňovacímu návrhu 71, který máte před očima. Komise navrhne konkrétní návrh Evropskému parlamentu a radě, aby, zajistil, aby se zajistilo, že zvýšení 175 milionů bude použito a tak dále a tak podobně. Všichni mají tento text před očima. Kdo je pro tento komentář? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zelení se zdržují, návrh je přijat. A teď tedy už nepotřebuji se vracet zpátky. Naopak, e, pozměňovací návrh 72 s jakým údajem, s jakým číslem? Prý 95 milionů, je to tak? Takže ne 20 milionů, ale 95 milionů. Je to tak. Pozměňovací návrh 72. Číslo je 95 milionů. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A u této položky musíme ještě, vlastně potřebujeme stejné komentáře, jako ty, které, které jsme odhlasovali v souvislosti s pozměňovacím návrhem 72, ale ten číselný údaj je jiný, tentokrát je to tedy 75. Kdo je pro? Předpokládám, že to bude stejná většina, je to stejná operace. Kdo je proti? A kdo se zdržel? Návrh je tedy rovněž přijat. Takže přijeli jsme 255 milionů, potom 95 Eh, milionů se stejnými komentáři, ve kterých žádáme Evropskou komisi, aby zajistila a tak dále a tak podobně. Tohle všechno je tedy koherentní. A teď projekt Ovoce do škol. Pozměňovací návrh 73 předkladatel je pro, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A to vlastně pokrývá celý zbytek stránky na další stránce. Je to vnitrostátní program podpory pro odvětví vína. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je zamítnut, návrh pana Hartonga. A teď 74 od výboru Agri. Kdo je pro jako zpravodaj, kdo je proti, kdo se zdržel. Návrh je přijat stejně jako ty identické pozměňovací návrhy ve stejné položce. A teď jsme u ostatních opatření. Ostatní opatření. No, on passe au 41-40. Teď je na řadě e, pozměňovací návrh 41-40. Pan Hartong, autor. Kdo je pro? Pan Hartong. Kdo, se, kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 75 od Agri. Kdo je pro? Zpravodaj je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Opatření v oblasti propagace. Pozměňovací návrh 76. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď tady máme pozměňovací návrh 93. Spravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. Pak je tady pilotní projekt a můžeme tedy přejít přímo k náhradám u mléka. 998. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh s mlékem je zamítnut. A teď léko ve školách. Pan Hartong nabízí 41-41. Kdo je pro? Pan Hartong, kdo je proti? Děkuji. Kdo e, se zdržel? Návrh je zamítnut. Pozměňovací návrh 91. Od Agri, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat, stejně jako další pozměňovací návrhy pokryté či přijaté až do konce této kapitoly. A teď náhrady u hovězího a telecího. 999. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. To znamená, že i ten následující 77. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je přijat. A teď náhrady u živých zvířat. Pozměňovací návrh tisíc. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 503 se ruší. Teď náhrady u vepřového. Už jsme u vepřového, takže 1001. Zpravoda je proti, kdo je pro? Dva. Kdo je proti? Většina je proti vepřovému, zamítnuto. 504 se ruší a teď vejce 1002. Zpravoda je proti. Kdo je pro vejce? Pět. Kdo je proti vejcům? Děkuji vám. E, takže omeletu máme hotovou. Tyto dva pozměňovací návrhy jsou zamítnuty. A teď 78 o vejcích. Zpravodaj je pro. Kdo je proti? Kdo se zdržel? 78 je přijata. Dostáváme se u, k drubeži. 1003, zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. 505 rovněž. A teď tady máme pilotní projekty a můžeme přejít do poloviny další stránky a jsme u podpory na tabák. Liberální pozměňovací návrh 622, Zpravoda je pro, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? EPP, ale to je izolováno. Ale není. Ale i socialisté kouří, zdá se. Takže to zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Děkuji vám. Takže přátelé tabáku, přátelé rakoviny, končím hlasování. 17 pro, 19 proti, eh, návrh je zamítnut. A teď tedy je na řadě 1004, ne, ten je identický. Takže všechny tyto pozměňovací návrhy padají a můžeme přejít k 48.12 pana Vlasoviče. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Děkuji, kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel? Návrh je zamítnut. A teď tedy je na řadě, ne, ten je identický, 1.40.42, takže ten ne. O tabáku teda nebude nic. A je to tak žádný kouš. Chasteté tabagique. Eh, Takže budeme mít čistý štít. 79, kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 41 43 od pana Hartunga, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A nyní bavlna 80, zpravodaje pro, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní přímá podpora 81 pro, proti, zdrželi se, přijato. 82, zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti, Zdrželi se? Přijato. A nyní 512. Přípravné akce. Eh, Zpravda je proti. Kdo je pro? Pro 512. Kdo je proti? Zamítnuto. musíme hlasovat o připomínkách 4525. Pravda je proti. Kdo je pro? Ne, je pro, takže kdo je pro? Kdo je proti? Většina je proti. Zdrželi se? Takže připomínky nebude se používat pro klonovací technologie zamítnuto. Nyní se eh, podíváme na programy pro rozvoj venkova 83 z výboru Agri. Zpravodaj je pro, kde pro? Kde proti? Zdrželi se? Přijato. A všechny identické pozměňovací návrhy také. Takže dále operativní technická pomoc 4590, kde pro? proti, zdrželi se zamítnuto. 84 zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Nyní na další stránce, na začátku stránky máme pilotní projekt. Takže se podíváme na 87. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Děkuji. Zdrželi se? Přijato. Studie struktury zemědělských podniků 40 na 45 od pana Hartunga. Kde pro? Dva proti. Zdrželi se zamítnuto. 88. Výbor Agri. Zpravodaj je pro. Kde pro? Proti zdrželi se, přijato. 41 46 od pana Hartonga, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 40 na 47 od pana Hartonga, kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 851 od konzervativců, zpravodaje proti, kde pro? 4, kdo je proti? zdrželi se, zamítnuto. Dále se dostáváme k 89. z Agri. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 90 z výboru Agri. Zpravda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní pilotní projekty. takže do poloviny stránky se podíváme na Life Plus 41 kde pro, proti, strželi se, zamítnuto. 479 eh, z NV kde pro, proti, strželi se, přijato. A dále 41 53 od pana Hartunga, kde pro, proti, strželi se, zamítnuto. 477 kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Dále Life Plus 41,55 pana Hartunga. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 854 od konzervativců. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 478 z výboru Envy, zpravodaj je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A další identické pozměňovací návrhy jsou také přijaty a tím se dostáváme na konec stránky. A na další stránce Evropská agentura pro životní prostředí, takže se dostáváme k agenturám 4156 pana Hartunga, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4526 staženo, takže budeme hlasovat o 471. Zpravodaj souhlasí, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A další tři pozměňovací návrhy jsou také přijaty, protože jsou identické. Nyní se dostáváme k hlavě 3, 40 na 57, pan Hartong, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 4527 to bylo staženo. Nyní pilotní projekt 117, 118, 119. To jsou tedy stránky v anglické verzi a dostáváme se dál až k Evropské agentuře pro chemické ehm, látky. Budeme hlasovat o 170, kde pro? proti, zdrželi se, promiňte, 470. A to je přijato. A nyní se dostáváme eh, dále. Pozměňovací návrh pana Fandále stažen. Dále na další stránce 4530 je staženo, takže hlasujeme o 469 zpravodaje pro kde pro. Kde proti? Zdrželi se. Přijato. 4531 bylo staženo. Eh, dále jsou pilotní projekty a na další stránce jsou opět pilotní projekty, takže se dostáváme na stránku 133 v české verzi. A pozměvací návrh Hartonga 4163, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 911, zpravda je proti, kde pro, proti, Zamítnuto. Stejně tak i další. 46.25 zpravodaj proti. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Další položka je přípravná akce. Na to se podíváme zítra, takže nyní eh, přecházíme k rybolovu 115, pravda je pro, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A pozměňovací návrh pana Portase je identický, takže to je pokryto. A dále pozměňovací návrh 1016, zpravodaj pro kde pro, proti, zdrželi se, a toho jednohlasně. A další položka Programy rybolovu pro nejvzdálenější regiony 40 na 69 od pana Hartunga, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 10.17 od GUE, zpravodaj proti, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Další odpadá. Takže máme pilotní projekty. Budeme hlasovat o a mezinárodní dohody v oblasti rybolovu 4170, pan Hartung, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále následuje 4263, připomínky, zpravodaje proti, kde pro, připomínky, děkuji, kde proti, zdrželi se, děkuji. Je to zvláštně rozděleno podle politických skupin, ale v podstatě je to zamítnuto. E, dále pozměňovací návrh 128 z pro, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Další položka 40 na 71 pana Hartunga, kde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A dále 122 z výboru PECH, kde pro? proti, zdrželi se, přijato. Další pozměňovací návrh je identický, takže ten je také přijat. A další stránka, Evropský rybářský fond, 856 ze skupiny ECR, zpravodaje proti kde pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 123 z výboru pro rybolov kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. A všechny identické pozměňovací návrhy k této položce jsou přijaté. Dále pilotní projekty, takže se dostáváme eh, až na další stránku. 41,72 pana Hartunga, kde pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 857 eh, z ECR. Zpravodaj proti kde pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 116. Zpravodaj je pro, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme dále. 41 72, pan Hartunga, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Dále 10.18 eh, od GUE, kde pro? Proti, zdrželi se, Zamítnuto. A další návrh je také zamítnut. A poté 117. Zpravodaj to podporuje, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále pokračujeme, tam jsou pilotní projekty. A podíváme se na další stránku. Pozměňovací návrh 118. Zpravodaj podporuje, kde pro? 118. Kde proti? Zdrželi se? Přijato. Zpravodají se. Zpravodajka se stále hlásí, ale znamená to, že byla pro 118. Nyní agentura Společenství pro kontrolu rybolovu 4532 staženo, takže hlasujeme o 120. Zpravodaj je pro, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. E, dále paní, návrh paní Hauk je identický, takže je pokryt. 4533 pana Fandalena stažen, 119 výbor, z výboru PECH, zpravodaj pro kde pro, proti, zdrželi se, přijato. a to pokrývá také pozměňovací návrh Juty Haug. Dále pilotní projekt. Bylo mi řešeno, řečeno, že u 353 občanská iniciativa, že toto by mělo být eh, pod okruhem 3B spíše než zde. Nicméně o tom můžeme hlasovat nyní a poté to přemístit do okruhu 3b, když to bude přijato. Takže kdo je pro? Občanská iniciativa. A kdo je proti? Kdo je proti občanům? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. Ale bude to v rámci okruhu 3b. Nyní se podíváme na výkonnou agenturu pro zdraví a spotřebitele. Eh, jediný pozměňovací návrh zde byl stažen poté pilotní projekt a další pilotní projekty a pak se dostáváme až na další stránku a tam jsou choroby zvířat. Eh, GUE se zajímá o toto téma. Předložili eh, pozměňovací návrh 975. A kdo je pro tento pozměňovací návrh? Kdo je proti? A zdrželi se? takže jsme zachránili zvířata. A dále eh, malé pilotní projekty a dostáváme se na další stránku, pozměňovací návrh 57. A ten se zabývá také dobrými životními podmínkami zvířat. A 57 zpravodaj je pro, kde pro, kdo je proti. Zdrželi se, přijato. A další pozměňovací návrhy, které jsou identité, identické, jsou také přijaty. Dále 4682. Jde o lesní ekosystémy. Jsou zde připomínky a částky. Spravodajka je proti částkám, ale pro připomínky. Takže nejdříve, pokud je o částky, eh, zpravodajka je proti. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Takže eh, zamítli jsme částky, ale pokud jde o připomínky, zpravodajka je pro, takže kdo je pro? Myslím, že bychom to měli elektronicky zkontrolovat, protože jsou zde nejrůznější názory. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zdá se, že je zde příliš mnoho socialistů. 14 pro, 22, 25 proti, takže to je zamítnuto. Takže připomínky jsou zamítnuty. Dále zde máme pilotní projekty. A tímto jsme skončili okruh 2. Takže nyní jsme schválili 80 rozpočtu. Alors, on distribue la liste de vote sur la catégorie 3. Dobrá. Hlasovací seznam eh, pro okruh 3 se právě rozdává. Dívám se na eh, zpravodajku, pokud jde o okruh 3A. Jsou zde některé nové věci, které byste nám potřebovala říci ve srovnání s tím, co jsme si připravili. Během oběda došlo k nějakým změnám, potřebujeme něco vědět, než budeme hlasovat. Direi possiamo votare la questa já si myslím, že můžeme hlasovat o tomto okruhu bez problému. Bien. Donc, je soumets Dobrá. Budeme tedy postupovat podle tabulky. A pokud si všimnete, že došlo k nějakým změnám v důsledku posledních politických kontaktů, připomeňte to. Takže 977 zpravodaj zpravodajka je pro. Je to Evropský uprchlický fond. Zpravodajka je pro. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. S částkou 100 milionů. Dále 978 od GUE, zpravodajka je proti. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Čtyři sedm nula osm je také zamítnuto. Est-ce qu'il faut voter sur le 47 Musíme hlasovat o čtyři sedm nula osm. Musíme? Ehm, chce někdo obhajovat tento pozměňovací návrh? Ehm, předkladatel zde není, takže nebudeme hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu. A dále 979 ehm, zpravodajka pro, kde pro, proti, zdržele se, přijato. A takže další dva pozměňovací návrhy jsou také přijaty. Dále Evropský návratový fond 1061 eh, zpravodajka proti, kde pro, Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Čtyři, sedm, deset odpadá. Čtyři, sedm, deset odpadá, jak jsem řekl, a dále šedesát od GUE. Kde pro? A paní Adrasem, pan Hartung, kde proti? zdrželi se, zamítnuto. 47.11 je již také zamítnuto, takže 430 od Libé, zpravodajka je pro, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. A další položka. Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích, to je Frontex. Je to tak? pozměňovací návrh Fandalena byl stažen, takže budeme nejdříve hlasovat o e, číslech 444, kde pro, proti, zdrželi se, většina je pro. A dále pro tuto položku zde nejsou žádný další pozměňovací návrhy, nemusíme hlasovat o 927, nebo to bylo pokryto. takže je to jasné, pokud jde o e, čísla, nicméně musíme hlasovat o připomínkách. Takže připomínky 444. A zpravodajka pro, kde pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že většina je pro připomínky. A takže připomínky u ostatních pozměňovacích návrhů byly pokryty? Ne? Musíme o nich hlasovat také. A můžeme uh, připojit ty připomínky ostatních pozměňovacích návrhů bez toho, aby to bylo nějak protichudné. Spravodajka souhlasí. Takže nyní budeme hlasovat o eh, připomínkách u 752. Spravodajka je pro? Ne, není. Madame, madame le rapporteur, dites-moi. Alors, Paní zpravodajko, co si o tom myslíte? Pokud je o 752, připomínky jsou kompatibilní, takže já jsem pro. Takže připomínky u 752, zpravodajka se na to podívala a je pro. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Stržili se? Připomínky jsou přijaty. 753. Je to kompatibilní, takže jste pro. Ano, takže kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Takže veškeré tyto připomínky jsou schváleny, protože jsou považovány za kompatibilní. Dále stále Frontex 4560 byl stažen. Dále jsou zde připomínky a rezervy, takže budeme hlasovat o 928. Kdo je pro? Kdo je pro 928? Spravodajko, vaše skupina je zde trochu rozrušena. skupina chce požádat o hlasování o 459. Ano, můžeme prosím nejdříve hlasovat o 459. O e, číslech a také o číslech u 754. Takže nejdříve budeme hlasovat o číslech u 459 a u 854. A poté se k těmto pozměňovacím návrhům vrátíme, pokud je o připomínky v souvislosti s rezervou. Takže rezerva 25 milionů, kdo je pro, zpravodajka je pro, proti. Zpravodajka byla proti. E, zdrželi se, většina je pro. Takže to bylo schváleno. Další pozměňovací návrh 928, 4561 a 4389. Tyto tři pozměňovací návrhy odpadají, protože jsou pokryty těmi čísly, která jsme právě schválili. Vrátím se k těmto dvěma těmto pozměňovacím návrhům. Budeme hlasovat o tom, e, zda tato částka bude v rezervě nebo předseda se odmítá, o, omlouvá, bude se hlasovat o připomínkách. 459 čísla Pravodeké pro, kde pro, proti, zdrželi se, ehm, schváleno. A dále 754 připomínky. To je pokryto? Ano, to je pokryto. Takže nemá smysl znovu hlasovat. Takže to je jasné. Výsledek hlasování je odlišný od toho, co si přála zpravodajka, ale je to jasné. Takže nyní se dostáváme k šengenskému informačnímu systému SIS 2. Jde o to dát peníze do rezervy 445 a 755. Zpravodajka je pro. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Takže tyto částky půjdou do rezervy. A dále zde máme systém BIS 446 od Libe. Spravodajka je pro, kde pro, proti. Zdrželi se, přijato. Nyní se dostáváme k fondu pro vnější hranice 460. Spravodajka je pro, kde pro, proti. Zdrželi se, přijato. A to pokrývá také další tři pozměňovací návrhy, takže 731. Hlasujeme zde jenom o připomínkách. z je pro, kde pro? Proti? Zdržele se? Přijato. Dále šengenské hodnocení. Zde máme návrh dát peníze do rezervy z pro, kde pro, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nyní na další stránce se dostáváme k Evropskému návratovému fondu. 1059. Návrh QE. Zpravodajka proti. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. Další návrh je také zamítnut. 461. Nejdříve částky, poté se podíváme na připomínky. Zpravodajka pro částky, kde pro, proti, zdrželi se, Přijato. A to pokrývá další dva pozměňovací návrhy, takže nyní budeme hlasovat o 858. Spravodajka je proti. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. A nyní se vracíme k připomínkám u 461. Spravodajka je pro. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Nyní 732. Dole základní práva, připomínky, zpravodajké pro, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Další položka, pozměňovací návrh byl stažen, další byl také stažen, takže se dostáváme na další stránku. Evropský uprchlický fond. 42.05 pana Hartunga z Pravodajka proti. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 729. A zpravodajka je pro. Kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Dále 447. 729 je, bylo přijato, ale vzhledem k tomu, že se to týká jenom jedné části, budeme nyní hlasovat o 447, eh, ale jenom o platbách, protože pokud jde o eh, závazky, už jsme to schválili. Ah, pardon. sekretariát mi správně říká, že z hlediska plateb pozměňovací návrh, který jde nejdále, to je 1058. Takže musíme hlasovat o 1058 před 47 eh, 64. Eh, Budeme hlasovat pouze o platbách. Ten návrh 1058 je stejný jako 4713. My jsme z hlediska závazku přijali 20 milionů a změny, o kterých nyní budeme hlasovat, se týkají pouze eh, plateb. 1058, to je návrh, který jde nejdále z hlediska plateb. A zpravodaj je pro. Zpravodaj je štědrý z hlediska plateb. Kdo je pro? Stejně jako zpravodaj. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, zdržel se. Takže 10, 58, 47, 13 jsou přijaty z hlediska plateb a ostatní odpadají ohledně částek. Teď nám zbývají ještě připomínky rozpočtového výboru. Pan Laslo Šurian a týká se to žen. Kdo je pro? Stejně jako zpravodaj. Děkuji. Kdo je proti? Ne, promiňte, zpravodaj je proti, omlouvá se pan předseda. Takže budeme hlasovat elektronicky. Jedná se o komentáře 4764. To je to, co říká Laslo Surian ženám. Hlasování je zahájeno. Jsou to připomínky. 4764. Thank you. Thank you. Le vote est ouvert sur les femmes. Začínáme hlasovat ohledně žen. Hlasování je ukončeno. Hlasování končí. 16 pour. 16 pro, 21 členů rozpočtového výboru nesouhlasí s přístupem Lašlo Suriana k ženám. Připomínky jsou zamítnuty. Lašlo encore du lobbying à faire. Lašlo, musíš ještě zalobovat. A nyní mimořádná opatření pro případ hromadného přílivu uprchlíků 730. Tady se dostáváme k řadě návrhů, kde máme tedy platby a závazky. Co se týče závazku 730, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Zdržel se? Většina je pro. 200 milionů. Přijato. Promiňte, 200 tisíc, opravuje se pan předseda. No to není moc, říká pan předseda. Sekretariát rozhodl, že o tři nuly je to méně. Dobře. A nyní přejdeme na platby. No to je zábavné, protože 200 tisíc jsou závazky a pak máme miliony plateb. To nevadí? Dobře. Takže platby. Tady máme tři stejné návrhy. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Děkuji. Zdržel se? Většina je pro. Takže to sníží ty částky, které se musí převádět eh, do dalších období. To je velmi speciální aritmetika, v které se vyznáme pouze my, ale občané to jistě ocení. Mm, v dolní části 4206 pan Hattong, autor pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Další řádka. 4207, stejný autor, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pak zde máme pilotní projekt který budeme probírat zítra s ostatními projekty. A teď se dostáváme k Evropskému podpornému úřadu pro azyl. 4208, pan Harton, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 449. Zpravodaj je pro. A řekli mi, že je proti. A ne, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji, proti držel se, přijato. Takže na, následující návrh je také přijat, že je stejný. Dostáváme se na další řádku, to je eh, 4208, pan Harton pro, proti, Držel se. Já myslím, že to je stejné hlasování jako 450. Autor je pro, kdo je pro, proti, stejná většina, takže tyto změny jsou přijaty. Dále máme pilotní projekty. A 142 strana. Pan Artonk je autor, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Žádné další změny ohledně Evropského policejního úřadu, další řádka 4210, pan Hartong pro, proti zdržel se, zamítnuto. 45-62, zpravodajka je pro, autorka Jutta Hauk, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Evropská policejní akademie 42.11, pan Hartong, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Další návrh je stažen. Další řádka 42.11, opět pan Hartong, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 899, skupina Evropa svobody a demokracie, zpravoda je proti, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. Takže další návrh také. 454. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Proti. Držel se, přijato. A další návrh, ten je stejný, je také přijat. Obrátíme stránku. Eh, prevence, boj proti terorismu. 462 paní Wertmann, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 455 eh, zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti. Děkuji, zamítnuto. Pouze EPP je pro tuto změnu. 620 nejdříve částky zpravodaj pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní připomínky. 620. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Hm, kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Přijato. Takže 452, co je to tež? To je také přijato. A nyní budeme eh, se zabývat drogami. Tady není žádný návrh. Ano, je tady návrh pana Vandalena, který nebyl stažen. A zpravodaj je proti. Kdo je pro? Je to návrh 4470. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji, kdo se zdržel. Tento návrh je zamítnut. 44. Ne. Ann chce k němu něco? Did we vote amendment? 4, 6, 2, to je ten pozměňovací návrh, o kterém teď hlasujeme, nemám v tom úplně jasno. Aha. Ne, já se eh, omlouvám, je to moje chyba, říká předseda. Já bych ráda, kdybychom ty komentáře rozdělili, kdybychom hlasování o nich eh, provedli odděleným hlasováním. Ale k tomu se ještě vrátíme, že nejprve budou ta čísla. Ano, omlouvám se. Že, eh, Takže já se k tomu vrátím, to je moje chyba. Já jsem zapomněl na řádku prevence a boj proti zločinu. radila by mafie, takže jsem umyslně vynechal tyto nebezpečné řádky. Chápu, že tady jsou pouze změny ohledně připomínek. Je to tak? Ne. I k částkám. Dobře. Takže 462. Nejdříve částky. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Pro boj proti zločinu. Kdo je proti těmto částkám? Děkuji, kdo se zdržel. Takže částky jsou přijaty. 42,53. Nejdříve částky. Ne, to je pokryto. A to je stejná rozpočtová položka. Takže nyní komentáře, tedy připomínky 462 zpravodaj pro. Ne? Anna. Well, that's, that's where my group... No a tady by naše frakce ráda oddělené hlasování, protože bychom rádi, kdyby se na nejprve uh, hlasovalo o té části, ve které se také hovoří o rehabilitaci eh, těch eh, trestně eh, usvědčených za menší přečiny a tak dále, tak bychom rádi, kdyby se to hlasovalo odděleně a potom ta druhá část textu částečně se tyto peníze Eh, využijí pro prevenci trestné činnosti mobilních eh, skupin zločinců na, eh, v pohraničních oblastech. Bon. Est-ce que tout le monde a... Pochopili všichni odlišení těchto dvou částí, tak jak to vyložila Ann. Všichni tomu porozuměli. Dobrá. Takže teď se budeme zabývat první částí. Naše zpravodajka je pro. Jedná se o první část připomín, připomínek, které se nelíbí. A děkuji, kdo je proti. Takže liberálové a paní Andreasen, kdo se zdržel. Takže první část je přijata. Druhá část. Zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Většina je tedy větší. Obě části jsou přijaty s odlišnou většinou. Také bychom měli hlasovat o 42.53 připomínky. Říkají mi, že je to pokryto. Máme řečeno, že je to pokryto, protože to se shoduje s druhou částí 462, o které jsme hlasovali. Dobře, nebudeme o tom hlasovat. Vycházíme z toho, že je to shodné. A nyní mohu pokračovat. Takže jsme napravili to, co jsem eh, jaksi opomněla. A ještě jsme nahlas, nehlasovali o 4469, pan Vandalen. Eh, odmítli jsme 44,69 a budeme hlasovat o 44,70. Kdo je pro, proti a zdržel se zamítnuto. A nyní se dostáváme k Prince, program Prince. 10.06. Spravodaj proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 431. Spravodaj je pro. Kdo je pro? Proti zdržel se, přijato. 432. Nejdříve částky. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti? Musíme hlasovat elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasujeme o částkách návrhu 432. Vyhodnocení a posouzení dopadů hlasování je ukončeno. Hlasovali jste světelnou rychlostí, 19 pro, 20 proti, zamítnuto. Teď připomínky. Mají ty připomínky ještě smysl, když jsme zamítli částky? Ano? Dobře. Takže zpravodaj je pro připomínky. Kdo je pro? Děkuji. Proti? Já myslím, že to je stejný počet. Budeme hlasovat elektronicky o připomínkách. Hlasování je zahájeno. Ohledně připomínek. Hlasujte, kolegové. Hlasování je uzavřeno. 14 pro, 21 proti, takže vše je zamítnuto u tohoto pozměňovacího návrhu. 434, pravda je pro, kdo je pro? Děkuji, proti. Kdo se zdržel? Ověříme to elektronicky, protože EPP tady není jedinou skupinou, která je proti. Děkuji. Hlasování je ukončeno. 18 pro, 20 proti. Takže návrh je zamítnut. A nyní přecházíme na návrh 44. Zpravda je pro. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 44.71. Vandalen. Zpravda je proti. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. 435. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Otočíme stranu. A máme tady návrh pana Vandalena. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 436. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 437. Nejdříve částky. Zpravda je pro tyto částky. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Čísla jsou přijata. Připomínky. Zpravda je pro. Proti? Kdo se zdržel? Přijato také. A dále Boj proti násilí, program DAFNE, 1023, zpravodaj je proti. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, zamítnuto. 39, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Proti. Zdržel se, přijato. Ty další návrhy budou eh, předkládány k eh, hlasování pouze z hlediska připomínek. 619 zpravodaj pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 4766 zpravodaj je proti, kdo je pro, proti, zdržel se, tady je lehká většina proti, 43. 80. To bylo stejné, takže zamítnuto. 47, 67. je proti. Kdo je pro? Proti. Myslím, že to musíme ověřit elektronicky, bude to těsné. 47, 67. Hlasujeme. Nyní ještě dvě osoby nehlasují. Hlasování je ukončeno. 19 hlasů pro, 16 proti. Tento návrh je přijat. Pak tady máme pilotní projekt. Dostáváme se k Eurojustu. 435 hlasujeme. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel, je přijat. A následující také. A není Eurojust, hlava 3. 439. Zpravda je pro. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 45.65 také. 463. Trestní soudnictví. Nejdříve částky. Zpravda je pro. Kdo je pro částky? Děkuji. Kdo je proti? Zdržel se přijato. Nyní připomínky. Zpravda je pro. Kdo je pro? Děkuji. Proti? liberálové, pan Hartong, paní Andersen, kdo se zdržel, přijato také. A pak tady máme pilotní projekt, obracíme stránku a dostáváme se k Prince Area Freedom, Security and Justice. 10, 24 GUE, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. A teď 440. Eh, Zpravda je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. A teď 441, nejprve čísla. Zpravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Elektronicky zkontrolujeme číselný údaj k pozměňovacímu návrhu 441. 441 čísla. Zahajuji hlasování. Hlasujte, kolegové. Končím hlasování. Všichni hlasovali. 18 pro, 20 proti. Takže eh, čísla jsou odmítnuta, zamítnuta. A teď eh, komentáře. Platí stále? Můžeme i tak hlasovat o komentářích. Kdo je pro komentáře? Kdo je proti? Stejná většina. Takže rovněž zamítnuto. 441 je prostě zprovozena z povrchu zemského. Skončili jsme s 3A, teď je na řadě 3B. Ne? Opravuje se předseda, ještě nejste připraveni. Takže čtyřku. Ne, také nejste připraveni. Takže pětku. Takže pět, okruh tři. Je to rozpočet komise, rozpočet Balzány. Na dvě minuty přerušuju zasedání. Jsme tady, jsme ve formě, rytmus máme. Pokud můžeme prostě dnes všechno dokončit, tak si to přece nenecháme utéct mezi prsty. Bon, je suspend. Takže na dvě minuty přerušuji naše zasedání, aby spolupracovníci zjistili, zda můžeme ehm, je, pouze a jedině pro rozpočet komise hlasovat o kategorii 5. Alors, excusez-moi, je suspends 10 minutes. Přerušuji jednání na 10 minut, protože skupiny si musí ofotit své hlasovací listiny ohledně kategorie 5. Takže připomínám, že budeme hlasovat pouze o kategorii 5, to je rozpočet komise. My musíme ještě doladit politickou dohodu ohledně ostatních institucí. Voilà, mes chers collègues, est-ce qu'on peut reprendre Voilà. Drazí kolegové, zaujměte své místa. Zpravodaj potřebuje ještě určitou dobu. Hmm?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 Voilà, il faut peut-être euh, oui, récupérer. Takže teď je třeba dát dohromady eh, zase naše kolegy, eh, přivolat je zpátky, protože někteří možná odešli na šálek čaje či aperitiv, abychom tady nenarušili naše hlasování a poměry mezi frakcemi. Takže zatímco se zpravodaj připravuje, chci jenom připomenout, že my teď budeme hlasovat o kategorii 5 a pouze co se týče rozpočtu komise. Já toho využiji, abych položil otázku eh, ohledně kategorie 3B dozvídám se, že co se této kategorie týče, tak EPP ještě není připravena a raději by hlasovala o kategorii 3B až zítra. Je to tak? No. Je comprends que les sourires côté PPE Já prostě tomu rozumím tak, že úsměvy na tvářích členů EPP potvrzují tuto diagnozu. Ano, Barbara je také zpátky, takže budeme moci hlasovat. Ale co se týče kategorie 5 komise, tak tam souhlasí všichni s tím, že bychom hlasovali tady a teď. Dobře? Ale vidím ještě stále určité prázdné židle, takže prosím, volejte. Paní zpravodajko, jste připravená? Francesco, jste připravena? Můžeme začít? Budeme tedy hlasovat o okruhu pět, je to tak, ano? Please. Eh, eh, hlasujeme o okruhu 5, je to tak? Hlasujeme o okruhu 5, ano? A 3B eh, potom zítra. Ano. Takže skončíme hlasování dnešního odpoledne tím, že se budeme zabývat tím okruhem 5. Euh, Takže pokud zpravodajka souhlasí, tak bych navrhl, abychom se zabývali tabulkou eh, která se týká uh, supplementary uh, dossier on the vote, for the votes on budget to je tedy ten, do... a to stránka, e, která se zabývá tedy okruhem 5, e, pozměňovací návrhy zpravodaje. Je to jedna jediná strana. A tady zdá se, jsou všechny ty položky a mohli bychom eventuálně hlasovat en bloc. Vlastně jde o to, abychom se zabývali rozpočtem, návrhem rozpočtu komise. A já se táži, zdali všichni mají tuto tabulku před očima. Máte všichni ten sešitek? Ano, sešitek máte všichni. Takže před hlasováním musí všichni vědět, o čem hlasujeme. Oui, d'accord. Ça, ça marche Funguje to? Tak? Je to všechno v pořádku? Máte všichni, co máte mít? Voilà, c'est ce cahier supplementary dossier. Takže bohužel stránky v tomto sešitě nejsou uh, označené čísly, ale každopádně toto je v závěru textu a uh, je to nadepsáno uh, Pozměňovací návrh eh, od zpravodajky Amendment by Rapporteur Heading 5 Administration Commission. Takže eh, se eh, navrhuji hlasování en bloc, pokud ovšem někdo nechce hlasovat o určité položce extra. Paní zpravodajko. Já bych chtěla jenom zdůraznit, že ten návrat k návrhu rozpočtu se netýká části Chorvatska. A nezahrnuje to tedy návrh na změnu týkající se Chorvatska. Takže eh, kromě toho se tedy ale navracíme k návrhu rozpočtu komise. K tomu budeme mít hlasování oddělené. Ano, omlouvám se. K tomu budeme eh, vlastně jednat s radou E, během dohodovacího řízení, protože to byl vlastně ten opravný dopis, e, o kterém jsme hlasovali. Budeme o tom hovořit s radou během dohodovacího řízení. Takže návrat k návrhu rozpočtu aniž bychom vzali v úvahu změny, které jsou navržené v tom opravném dopise. Všichni mohou teď hlasovat? Takže já navrhuji hlasování en blok, předkládám to k hlasování en blok. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Dva jsou proti. Kdo se zdržel? Nikdo se nezdržel. A musím říct, že eh, se nám také líbí úsměvy na tvářích zástupců komise. A teď budeme hlasovat o rezervách protože tohle všechno se dá do rezervy. A úsměvy mizí. Tentokrát si vezmeme zase ten náš původní dokument. Je to kategorie 5, která se objevuje na, ve francouzské verzi na straně 198 a rezervy potom Nejprve je tady, musím říct, jedna položka, která není pokryta tímto hlasováním en bloc, ta je na straně 202 francouzského ver, eh, textu. Jedná se tedy o místní eh, personál pro komunikace eh, a je to pozměňovací návrh pana Van Dalena. Zpravodaj je proti, kdo je pro? Čtyři. Děkuji. Tento návrh je zamítnut. A teď otáčíme stránky a dostáváme se e, k 496. A zpravodaj je pro e, tuto rezervu. Kdo je pro, kdo je proti? Je třeba to zkontrolovat. Zahajuji hlasování vytvoření rezervy 496. Hlasujte, hlasujte, vážené kolegyně a kolegové. Vidím, že tady jsou posily, přicházejí nám další. Tak, aby vznikly rezervy. Hlasujte. Končím hlasování. 17 pro, 20 proti, rezerva je odmítuta a komise má úsměv čím dál tím větší. 621. Zpravodaj je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Myslím, že to je stejná většina, ale zkontrolujeme to elektronicky. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 621. Ah, ok. Ok. Votez, chers collègues, votez, votez. Takže hlasujte, kolegové. Všichni hlasovali. 16 pro, 21 proti. Takže stejný poměr, stejná většina a tato rezerva je tedy jako návrh odmítnuta. 43,78 je další pozměňovací návrh a ten je tedy také odmítnut v důsledku předchozího hlasování. A teď eh, pan Hartong. Page. Yes. yes. Alors, euh, Je to ve francouzské verzi strana 205. Pozměňovací návrh má číslo 514. Pozměňovací návrh číslo 514. Rezerva. Teď zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti. Stejná většina, kdo se zdržel, takže vytvoření této rezervy je jako návrh zamítnuto. Pozměňovací návrh 4300, zpravodaj je proti, kdo je pro, kdo je proti. To je zabavné to obrácená většina, raději to zkontrolujeme. Takže jedná se o Haiti, pozměňovací návrh 4300. Hlasujte, prosím, kolegové. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. 18 pro, 17 proti. Tento návrh rezervy je přijat. A teď je tady pozměňovací návrh 515, pravoda je pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže zkontrolujeme to elektronicky, já se omlouvám, ale je to zvláštní, jak ty rezervy vyvolávají mnohem větší vášně než ta čísla. Dvě osoby ještě nehlasovaly, končím hlasování. Hlasovali všichni, 16 pro, 19 proti, návrh je zamítnut. A teď je před námi další pozměňovací návrh uprostřed další strany digitální publikace. A tady máme před sebou pozměňovací návrh 348. Zpravoda je proti. Kdo je pro? EPP, paní Bertman. Kdo je proti? většina. Omlouvám se EPP, mrzí mě to, ale tento pozměňovací návrh 348 je zamítnut. A dole máme ještě pozměňovací návrh 4285, podepsaný kolegou Silvadorem Garrigou. Takže i na absencia ho můžeme uctít podporou tohoto pozměňovacího návrhu. Zpravodaj je pro, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 2, takže pak budeme moci poblahopřát k přijetí tohoto pozměňovacího návrhu s dvěma eh, zdrženími. Takže to je vytvoření rezervy a můžeme otočit stránku. A dostáváme se k dalšímu pozměňovacímu návrhu. nahoře. Pak na další e, straně se e, dostaneme až e, k udržitelnému růstu. Tady máme sérii pozměňovacích návrhů na dvou a půl stránkách, o kterých budeme hlasovat. Je to na straně 231 české verze. Donc. Takže já vám navrhuji následující postup. Jsou tady nejprve dva pozměňovací návrhy, které jdou nad rámec návrhu rozpočtu, takže o těch budeme hlasovat odděleně. A pak en bloc budeme hlasovat o dalších návrzích, které vlastně jdou cestou e, obnovy rozpočtu. Takže nejprve to, co je nad rámec rozpočtu. 445, kdo je pro, kdo je proti. Děkuji vám. Přijato. A teď 400. 11 je to stejné. Tyto dva pozměňovací návrhy jsou tedy přijati. Přijaty. A teď budeme en blok hlasovat e, o veškerých dalších pozměňovacích návrzích e, na straně 210 francouzského textu, 211 a na straně 212 až e, k tomu pozměňovacímu návrhu od Juty Hauk, který má číslo 4574. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. A teď můžeme e, přejít na stranu 214 francouzské verze a jsou tady tedy další náklady na e, e, instituci, je tady Eh, je tady pozměňovací návrh od Inge Gressler číslo 4301. Eh, Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Děkuji. Budeme hlasovat elektronicky. 4301. Vytvoření rezervy na ostatní výdaje orgánu na řízení. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 20 pro, 16 proti, návrh je přijat. Takže toto je položka vytvořená pro rezervu. A teď 534, zpravodaj je pro. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Třeba znovu zahájit hlasování. Hlasujeme o pozměňovací návrhu 534. Zpravodaj je pro. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Pracujete rychle. Bravo. 17 hlasů pro, 19 proti. Tentokrát je návrh zamítnut. A teď můžeme přejít eh, k zasedání výborů. Je to 534. Eh, Zpravodaj je pro, tuto žádost zelených, kdo je také pro, kdo je proti. Zkontrolujeme to elektronicky. Myslím, že to je obrácená drobná většina, takže hlasujeme o 534. Zahajuji hlasování. Hlasování je ukončeno, hlasovali všichni. 17 pro, 20 proti, návrh je zamítnut. A teď 43.01. Zpravodaj je proti. Kdo je pro? Zkontrolujeme elektronicky. Myslím, že většina je pro. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, výborně. 21 pro, 16 proti. Takže tato rezerva je přijata. Très bien. Euh, voilà. Ben, nous avons terminé. Výborně, takže my jsme to dokončili. Poslední informace. Rezervy týkající se zaměstnanců jsou v položce XXX. Nevím, co to znamená, ale vy jste to jistě pochopili. Výborně. A u toho se teď zastavíme, protože další oddíly, to už je parlament. Takže vážené kolegyně a vážení kolegové, jsme napřed. Jste si jistí, že 3B nemůžeme teď hlasovat. Salvador Garriga zde není přítomen. Dobře. Uh, takže nejprve vám chci poděkovat, poblahopřát vám. Myslím si, že to dobré porozumění mezi frakcemi, dobrá spolupráce s úředníky nám umožňují dobře postupovat rychle. Nevylučuji, že skončíme s hlasováním zítra před polednem. Počkejte ještě před tím, než se e, rozejdeme. Můžeme teď hlasovat o zprávě Kalfi? Škoda. Škoda, že ne, je to jedno jediné hlasování, ale co se dá dělat? Takže zítra ráno se budeme v tom pořadí, které bylo navrženo, zabývat hlasování. Zítra nejpozději odpoledne skončíme a nevylučujeme možnost, že skončíme už s tím hlasováním zítra v závěru dopoledního jednání. Děkuji, to je pro dnešek všechno. Naschledanou.